je to taková agentura pro cestovní ruch, mohlo by to znamenat konflikt zájmu, je to takový potenciální konflikt zájmu, tak se chci zeptat, zda jsme byli informováni a budeme informováni. Vielen Dank für den Hinweis. Děkuji mnohokrát za tuto poznámku.